sehr eh, Damen vážené dámy, vážení pánové, vzhledem k tomu, že paní Tain se ještě nedostavila, tak nezačneme nyní bodem 28, ale budeme pokračovat bodem 29, což je zpráva pana Balesáreho o obstavování účtů. A následně, až přijde paní Tajn, budeme se zabývat její zprávou. A proto nyní dávám slovo k bodu 29 panu Baldasáremu. My již jsme obšírně o této zprávě diskutovali. Dnes budeme projednávat pozměňovací návrhy. Pane Baltasáre, máte slovo. <clears throat> Děkuji, paní předsedkyně. Po takové prvotní analýze těch eh, předložených návrhů musím říci, že jsem velice spokojen s návrhy, které byly předloženy a chci tímto kolegům poděkovat za jejich opravdu výtečný přínos. Ty předložené návrhy opravdu vylepšují text a jsou v souladu eh, s navrženými cíly toho návrhu nařízení. Návrhy pana Kofratyho opravdu jdou tím správným směrem. To znamená posílit zájmy věřitele i dlužníka, posílit tu právní jistotu celého návrhu. Já sdílím tímto ty návrhy, které oba kolegové předložili. Konkrétně ještě jeden podobný návrh, který zapracovává celou řadu eh, aspektů, ve kterých jsou eh, hrnuty podmínky pro zadržení v případě, kdy tedy dotačná, dotyčná osoba má eh, několik různých účtů u jedné bankovní instituce. Tam je pak případ, tedy tam je pak umožněno to obstavení účtu aby se zabránila nebo do určité míry stížila ta hospodářská dal následná aktivita samotného dlužníka. Myslím si, že to je dobrý, já, eh, dobrá myšlenka a já se také těším, až si na, k tomu vyslechnu návrh komise. Chci také poděkovat paní Tajn, která právě dorazila. Vítám vás zde za jí předložené návrhy, co se týče těch důkazních prostředků, aby tedy ta opatření byla ještě přísnější, čím se navýší míra ochrany věřitele. A ještě eh, chci zmínit jeden takový problematičtější aspekt toho návrh, je stanovení těch maximálních lhůt v rámci kterých tedy příslušné právní orgány musí dokončit ty jednotlivé etapy celého řízení. To jsou ustanovení, která do určité míry eh, vlastně eh, mohou být eh, takové konfliktní, a protože mohou být napadnuty tím, že tam je to na diskreci těch jednotlivých příslušných orgánů. Pan Lene předložil návrhy, ve kterých si přeje, aby tato ustanovení byla flexibilnější. Také eh, v této věci bych byla rád, kdyby se k tomu vyjádřila komise. A co se týče těch návrhů ohledně hm, postupu eh, nazvaného ex parte, tak eh, tady si myslím, že by se mohl využít ten koncept, s kterým přichází pan Sperony, to znamená vyslechnout si strany krátce poté, co se vydá ten příkaz. Pan Koferaty tu navrhuje tedy o tom vymezení těch případů, kdy má dojít k vyslechnutí obou stran případě, že tam tedy neexistuje riziko toho, že by se ta dotčená osoba mohla případně jak stěžovat. To by eh, pak vedlo k tomu, že by se lepším způsobem mohli vyslechnout obě strany, aniž by nedošlo k nějakému stěžování celého postupu. Já chci všem poděkovat, kteří předložili návrhy panu Koferatimu, paní Tain, panu Lénemu a dalším, panu Busojovi. Doufám, že se nám podaří dosáhnout nějakého společného styčného bodu a že tedy tato práce i nadále bude v souladu eh, s našimi postupy. Děkuji a nyní pan Busoj. Děkuji. Já jsem stínovým zpravodajem za ALDE a několik připomínek z mé strany. Já chci poděkovat zpravodaji za jeho práci. Já se chci eh, zaměřit především na bankovní účet, který musí Eh, stěžovatel předložit. To znamená, že banka také musí jasně identifikovat účet. Proto také se domnívám, že číslo účtu je nejlépe, nejlepším znakem, jak identifikovat účet eh, a jak postupovat, jestliže potom toto číslo neexistuje. Já se domnívám, že v mnoha případech je těžké tuto informaci o čísle účtu získat. Já se domnívám, že když také eh, by měl stěžovatel či stěžovatel předložit příslušnou informaci. A potom tady se to týká také jednotlivých účtů na straně dlužníka. Já si myslím, že tento text bychom si měli ponechat a informace by měla být mandatorní, povinná a myslím si, že bychom o tom měli dále ještě diskutovat. Já si také myslím, že eh, musíme také hovořit o tom, jestliže dlužník má několik účtů. Tady se jedná o vyvážení zájmů mezi věřitelem a dlužníkem a tady jde především také o to, aby nedošlo k paralizování ekonomické činnosti. Já doufám, že na tomto se shodneme. Děkuji. A nyní pan Koferaty. Grazie, presidente. Fin Paní předsedkyně, Již od počátku jsem sdílel ten přístup, který, který zaujal pan zpravodaj Baldassare. Tady jsme se snažili dosáhnout té správné rovnováhy mezi eh, právy dlužníka a právě věřitele, aby vše bylo v rovnováze. To znamená, že jsem předložil takové návrhy, pan Baldassare se k tomu již vyjádřil, které si stanovily jako hlavní cíl právě toto přispět k té práci, kterou zavedl již on a dodat tomu návrhu takové zaměření, které tady ještě mm, chybělo. Pak eh, tu hovořím o určité nezbytnosti, určité bezpečnostní rezervy. A myslím si, že takovéto směřování by bylo možné, kdyby tu byly do určité míry pokryty i eventuální škody, které mohou vzniknout dotyčné osobě, pokud dojde k tedy k zamražení nebo zablokování určitých částek. A na, uh, pan zpravodaj uh, tu um, právě zdůrazňuje, že se může využít ten původní návrh komise. Dobrá, pokud nám ale rada následně předloží nějaký návrh, kde se bude činit rozdíl mezi těmi běžnými uh, Eh, nástroji a jinými, tak pokud toto zvážíme, že to bude rozumný návrh, můžeme to převzít. Nicméně mělo by tu být možnost, že se takovýto případ těchto nástrojů vyloučí. A jak víte, komise navrhuje určitou možnost eh, intervence dvou příslušných eh, soudů, prostřednictvím kterých by se tedy ochránila právní stránka věci. Myslím si, že tuto pravomoc by měl získat příslušný vnitrostátní soud, který eh, by zabránil tomu, aby se tyto, eh, tato řízení nějak šířila, nebo by měl zabránit tomu, aby došlo k nějakému střetu zájmu. Tak nějak podobně, či analogicky mm, nějakým střet, střet nějakému střetu záměru. A pak tu máme tu výjimku mm, zablokování té nezbytné částky pro e, pokračování té hospodářské činnosti či zajištění rodiny. Samozřejmě nemůžeme naprosto ignorovat ty možné dopady, které z toho mohou vzejít. Pokud tedy probíhá nějaká podnikatelská činnost, anebo tedy dopady které mohou mít na rodinu, na, na životní úroveň nebo právě na to eh, zajištění rodiny a rodinných příslušníků. Tam to opravdu, mm, tam můžeme zaznamenat velký dopad a přitom v podstatě za to nemají nějakou zodpovědnost. Tu zodpovědnost má většinou jen jeden jediný člen rodiny. To znamená, přejeme si být účinní, ale také, aby vše bylo v rovnováze. A je důležité, aby tedy ty naše záměry, naše vůle se řídily zejména tím pravidlem objektivnosti. Máme tu určité východisko pana zpravodaje, to si myslím, že je poměrně pozitivní přístup. On si přeje pracovat, eh, i tímto směrem. a je třeba činit ty nezbytné kompromisy. Děkuji, pane Koferaty. Pan Baltazáre ve svém úvodním prohlášení poukázal také na komisi. Byl by rád, kdyby něco vysvětlila. Vítám zde paní Numrkite, kdybyste byla tak laskavá a zareagovala na pana Baltazáreho. Prosím, máte možnost. Píte se. Thank you, Madam Chair, and... Děkuji, paní předsedkyně. Na začátku bych chtěla poděkovat za velké množství předložených pozňovacích návrhů, což zabezpečí, že vznikne účinný nástroj. Já bych chtěla krátce projít tyto pozňovací návrhy a vyjádřit se k nim. My hodláme také zlepšit vztahy mezi věřiteli a dlužníky a v této souvislosti již jsme také vyjádřili naše pochybnosti eh, o postupu ex parte, tedy bez vyslechnutí dlužníka. A v této souvislosti vítáme pozměňovací návrhy, že se dá postupovat na straně dlužníka pouze tak, aby byly zaručena práva věřitele. To jsou pozměňovací návrhy 57 a 77. Pokud se týče ručení, tak zde hodláme také tyto návrhy podpořit. Jsme toho názoru, že takto by se zvýšila ochrana dlužníka a my také podporujeme návrhy jdoucí tímto směrem. Pan Baltazar se také ptal, co si myslíme o novém návrhu který se týká pořadí obstavovaných účtů. E, I v této souvislosti byly předloženy dobré pozměňovací návrhy a my podporujeme pozměňovací návrh 98-99, které jsou velice z věcného hlediska správně formulované. My ovšem máme jisté pochybnosti o jistých pozměňovacích návrzích a tady eh, také chci hovořit o pozměňovacím návrhu 69, to je jurisdikce a příslušnost. Komise tak dává navrhovateli možnost různých eh, soudních příslušností. A my se domníváme, že pokud by byla zvolena příslušnost eh, příslušného státu, pak by to bylo nejlepší. My tento pozdějovací návrh budeme dále analyzovat a také se o tom dále bude hovořit příští týden v Radě mezi členskými státy. Jak již jsem eh, naznačila, pak se nám úplně nelíbí požadavek eh, sdělovat číslo účtu anebo také eh, datum narození. někteří kolegové se o tom zmiňovali eh, a říkali, že tyto informace navrhovatel vždy nedostane a my budeme spíše proti návrhu, aby se uvádělo datum narození. Pak jsou tady další pozměňovací návrhy, navrhují odstranění lhůt a Tady se eh, hovoří o tom, že by měl soud bezokladně konat. My se domníváme, že takováto formulace není dostatečná, protože lhuty podle našeho názoru jsou zásadní součástí nařízení a na závěr by již jsme se vyjadřili k oblasti působnosti a také, že chceme vyloučit dědictví a poslední vůle. Já chci také zopakovat, že komise se domnívá, že toto by mělo do nástroje spadat. A pokud se týče vyloučení finančního nástroje, tak litujeme toho, že tady není návrh na pokrytí či e, začlenění určitých finančních nástrojů, což jsou různé investice, akcie a také nástroje kolektivního e, financování. Takže žádáme, abyste některé tyto nástroje, finanční nástroje do svého návrhu zahrnuli. A potom ještě, pokud se týče poskytování důkazů, komise zde měla v úmyslu to, že tento příkaz by mohl eh, být také vyřízen písemně, často bez eh, výslechu jednotlivých stran, tak aby se dalo postupovat rychle. My bychom chtěli požádat o to, aby i tento aspekt jste do návrhu zapracovali. Děkuji vám. Děkuji. Pane Baldazáre, chcete něco říct na závěr? Prosím, máte možnost. Děkuji, budu velmi stručný. Všechny aspekty, a vlastně nejkomplikovanější aspekty celé této zprávy byly projednány a pozměňovací návrhy musel eh, jak ty s těmi mohu souhlasit. Chápu je. Jistě, v některých bodech je ale třeba proskoumat kompatibilitu s vnitrostátním právem, jestli to je opravdu realizovatelné, ale tak to také uděláme. Co se týče té věci že by se neměla ohrozit funkčnost tohoto příkazu a zohlednit eh, naléhavost případu, že tam musí být možnost eh, získat přístup eh, k majetku dlužníka, aniž by to nějak oslabilo daný nástroj. To je něco, u čeho potřebujeme na jedné straně záruku, že se to nebude přehánět, že nedojde k porušení práva a na druhou stranu potřebujeme jistotu, že budeme mít skutečně účinný nástroj. Takový nástroj, který bude fungovat účinně a rychle. A že to bude znamenat také eh, bezpečnost a uštění věřitele. Co se týče finančních nástrojů, tam No to můžeme diskutovat. Co se týče toho postupu experte, tam si myslím, že tu zvláštnost můžeme zachovat, která tam je. Já si myslím, že celkově tam máme určitý manevrovací prostor, tak abychom text v některých aspektech prohloubili a možná i vylepšili. A to i s ohledem na argumenty kolegyň, kolegů a Evropské komise. Uvidíme, co s tím ještě budeme moci udělat tak abychom měli ucelený obrázek, který by byl vyvážený. Pokud možno co nejvíce vyvážený, přičemž nesmíme ztrácet ze zřetele ten hlavní cíl, kterým je ten, že věřitel může dostat za ruku toho, že jeho pohledávka bude vymáhána a to i mimo tu běžnou cestu, která zatím byla v této věci. Děkuji, pane Baldozare, budeme hlasovat 24. nebo 25. dubna na příští schůzi našeho výboru, takže tímto uzavírám tento bod našeho programu jednání a dostávám se k jinému bodu, a to je bod číslo 28 týkající se změny statutu soudního dvora prostřednictvím zvýšením počtu soudců tribunálu. Slovo má paní Tajn, která je zpravodajkou. Děkuji vám, paní předsedkyně. Ano, Předložila jsem svoji zprávu, která se týká druhé části změny stanov tribunálu. Už jsme zde měli několik eh, rozpráv. Eh, tribunál, bývalý soud prvního stupně, je přetížen. Je to dané rozšíření kompetencí v Lisabonské smlouvě, eh, komplexnější řízení a celá řada známkoprávních řízení. Eh, proto proběhla už taková interní reforma na soudu, které už mají pozitivní dopady tyto reformy. A loni už jsme na plénu hlasovali o části eh, změn stanov soudního dvora. Tam to se týkalo dalších interních reform. Takže ty interní reformy, které bylo možné u soudního dvora eh, provést, ty byly provedeny. Co se nepodařilo odhlasovat, byla ta část návrhu, která se týkala zvýšení počtu soudců, protože v radě nepanovala schoda na tom, z jakých států by měli tito dodateční soudci pocházet. V minulých diskusích jsme se shodli na tomto výboru, že navrhnu to, aby soudci byli vybíráni bez ohledu na původ eh, z jakéhokoliv členského státu, aby byli prostě vybíráni čistě podle jejich vhodnosti. Předtím jsme s radou probírali šest různých možných rotačních systémů. Teď bychom navrhovali eh, vybírat výhradně podle jejich hodnosti, kompetence, protože ty velké státy, které tvrdí, že mají prostě větší rezervoár právníků, takže je více, větší pravděpodobnost, že tam jsou schopnější právníci, by měli možnost to dokázat, že tomu tak je. A malé státy, které tvrdí, že i když mají jenom relativně málo právníků, tak se mezi nimi nachází celá řada kompetentních právníků, i ty mají možnost prokázat, že mají pravdu. Takže by zde došlo ke skutečné soutěži. Navrhla jsem, aby bylo vytvořeno dodatečných 12 míst pro soudce. V radě se diskutovalo o číslu 6 až 12. Každý členský stát může předkládat návrhy, ale, a co je nové, i odcházející soudci od tribunálu mají dostat možnost, aby se osobně podle článku 255 eh, mohli ucházet o toto místo před výborem pro výbor soudců, výběr soudců. Bývalo kritizováno to, že není zajištěna stabilita soudu a že vlastně je jenom několik málo týdnů v roce, kdy je ve funkci všech 27 soudců. Vždy tam byly určité nedostatky. Tak, jak by vypadal ten posled? Výbor pro volbu soudce by vytvořil seznam s těmi nejvhodnějšími kandidáty podle pořadí jejich hodnosti, jejich kompetencí. Ten eh, seznam by měl mít minimálně dvojnásobný počet jmen, jako je počet otevřených míst co se týče přesné formulace, zde jsem vyšla z postupu, které používá soud pro veřejnou službu. Připomínám, že výbor pro výběr soudců dosud vlastně měl jenom jako úkol vyřadit nevhodné kandidáty, i to už v minulosti opakovaně učinil. Tento výbor eh, několikrát eh, označil některé kandidáty za nevhodné a členské státy zatím eh, vždy eh, přijali toto rozhodnutí, toto doporučení. Zdá se, že ale i eh, tento výbor se mezi, mezi dobí vyvinul a už je opravdu schopen také vybírat soudce čistě podle jejich kvalit a že by tím pádem bylo možné rychlejší výběrové řízení. Chci poukázat na význam geografické vyváženosti a jednotlivých právních systémů, to už je zohledněno tím, že tribunál už je vybaven soudci z každého členského státu. A soudci jednomyslně prohlásili, že to opravdu není problém a že se to nemusí řešit. Proč to zmiňuji? Minulé zde byly eh, předložené určité pozměňovací návrhy v této věci. Co se týče pozměňovacích návrhů, dovolte mi něco říci. Samozřejmě nechci kolegyním a kolegům nic předepisovat a nebo je nějak ovlivňovat při sepisování pozměňovacích návrhů. Ale e, ve zprávě celá řada návrhů na vypuštěný. Je to vypuštění čistě technického charakteru, protože jsou to pozměňovací návrhy, o, o nich už jsme v minulosti hlasovali. Takže prosím, tyto návrhy na vypuštění už neměňte. Dbejte na to, děkuji. Co se týče vhodnosti kandidátů, to už je popsané v článku 253 primárního práva. Tam se říká, že soudci mají být nezávislí, také se tam říká, že to musí být eh, právníci eh, s uznávanou kompetencí. A já si myslím, že by bylo velmi nešťastné, kdybychom teď prostřednictvím pozměňovacích návrhů chtěli měnit nějakým způsobem změní primárního práva. Jak říkám, nejde zde o všeobecně politický text, ale jde tady o změnu stanov. Také bych ráda poukázala na e, pozměňovací návrh pana Cvivky, který byl podán, který žádal podstatě o to, aby bylo maximálně dva soudci z každého členského státu. Já bych ráda vysvětlila, jak by ten seznam vypadal. My jsme to už zažili v souvislosti se soudem pro veřejnou službu. Tam eh, existoval seznam a na seznamu se objevili za sebou dva soudci z Německa. A ono je to tak, že státy se musí shodnout na jednom soudci. A státy by se nikdy nedohodli nebo nepřipustili to, že vedle jednoho soudce z jednoho členského státu a dalšího soudce by tam mohl být ještě třetí soudce z daného státu, tak na tom seznamu toho druhého německého soudce prostě přeskočili a vybrali dalšího v pořadí. A myslím si, že si můžeme být jisti tím, že Vzhledem k platnosti požadavku schody mezi členskými státy by e, v případě takovéto situace se tak dělo i v případě tribunálu, protože, jak už jsem řekla, státy, členské státy se musí dohodnout na jménu jednoho konkrétního soudce. Ráda bych se také vrátila e, té diskusi o těch odborných senátech a soudech podle článku 257 eh, to lze vytvořit jenom prostřednictvím nařízení a neexistuje momentálně ani návrh komise, ani žádná žádost soudního dvora v této věci. Tribunál by si sice přál nějaký odborný soud, a sice soud zaměřený na eh, známko, známková práva, ale návrh eh, nevznikne a my tedy o něm nebudeme moci rozhodovat. Také neexistuje žádná žádost, že by se ta situace měla řešit například tím, že by byly zaměstnáni další spolupracovníci navíc pro eh, eh, soudce. Co se týče těch disentních eh, posudků, k tomu budeme mít brzy slyšení, ale soud na, explicitně upozornil na to, že v případě tohoto soudu, tribunálu, se jedná o standardní soud. Pokud by šlo o disentní stanoviska, tak ta by se týkala soudního dvora a nikoli tribunálu. Tak to tady jenom říkám, aby o tom kolegyně a kolegové věděli, protože tribunál nerozhoduje ty zásadní věci. Co se týče postupu v našem výboru, tak eh, zde jsme se domluvili na lhůtě pro vypracování pozměňovacích návrhů do 12. dubna 12. dubna pozměňovací návrhy. Potom bychom hlasovali na výboru a pak musíme ještě chvíli počkat, co se bude dít na radě. Protože teprve, až se shodnou všechny čtyři instituce, parlament, soudní dvůr, rada a komise, tak až potom by se mělo hlasovat na plénu. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám, paní Tajn. Pán Svěvka se hlásil slovo, prosím. Bardzo pani paní předsedkyně. Já bych chtěl poděkovat paní Tain za podrobné vysvětlení této zprávy. Já nyní nebudu hovořit o, jedn, o detailech, protože překlad textu jsme dostali až dnes dopoledne proto také děkuji paní Tain, že byl stanovena lhůta pro pozňovací návrhy na 12. dubna. Ale pak tady máme důležitou část, to je druhá část statutu. Proces již proběhl a vypadá to na kompromis mezi členskými státy. Co je pro mě důležité? Pro mě jsou důležité pravomoci soud otců a proto se domnívám, že návrh paní Tajn je správný. Já pevně věřím v moudrost, která umožní nám zachovat eh, geografickou rovnováhu a také pravomoci soudců já se těším na slyšení, které bylo zmíněno. Také jsme ve výboru diskutovali o tom, zda tyto informace by měly být zveřejněny či ne. Tento problém eh, s tímto spisem nemáme. My předložíme pozňovací návrhy také zohledníme přání zpravodajky. Týká se to především technických záležitostí a tento legislativní návrh by měl zůstat konzistentní. Děkuji vám, pane Zjevko. A než předám slovo panu Berlingerovi a také paní Tajn na závěr, tak bych chtěla mezi tím pozdravit kolegy a kolegyně z výboru pro ženy mezi námi a brzy budeme společně hlasovat o jedné zprávě. Srdečně vás vítám a já vás nyní žádám, abyste se chovali tiše, tak abychom si mohli ještě vyslechnout další závěrečná stanoviska. Pane Berlingere, máte slovo. Chci říct jen dvě, tři slovíčka. V první řadě poděkovat paní Tahin. Myslím si, že náš výbor by měl věnovat maximální pozornost toho, eh, k čemu dochází u soudního dvora. My jsme si vědomi, že Soudní dvůr má čím dál zásadnější roli v tom procesu budování Unie. A také bych chtěl ještě říct, já v tomto souhlasím s Mateušem, eh, že je důležité, aby soudci zachovávali své pravomoci. Mám ale tady jednu takovou námitku. Nejsem si jistý ohledně té lhuty pro předkládání pozměňovacích návrhů. Připadá mi, že máme opravdu málo, málo času. 12. dubna? Jestli je to opravdu... Je to opravdu 12. dubna, s tím bych mohl souhlasit. Děkuji a nyní paní Tajn na závěr, máte slovo. Ano, já budu stručná. Děkuji vám za vaše poznámky. Chtěla jsem ještě poukázat na to, že pozměňovací návrhy z tehdejší doby už jsou zastaralé. To znamená, že veškeré pozměňovací návrhy je třeba podat znovu. To je jenom taková procedurální poznámka. Nemůžete předpokládat, že ty pozměňovací návrhy, které už byly kdysi předloženy, ještě nadále platí. Musíte je předložit znovu. Děkuji vám, paní Tajn. Ano, 12. duben, paní Tajn už to změnila, je termín pro podání pozměňovacích návrhů. A tímto končíme tento bod našeho pořadu jednání a dostáváme se ke společnému hlasování. Srdečně zde vítám všechny kolegyně a kolegy z výboru FAM. Čeká nás společné hlasování. Vítám zde také pana předsedu Gustavsona. Již jsme velmi konstruktivně spolupracovali, není to poprvé, kdy spolupracujeme, takže já dávám slovo panu předsedovi a potom oběma zpravodajům, než se dostaneme k hlasování. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, paní Regner. Ano, děkuji vám za perfektní spolupráci. A těšíme se, že i v budoucnu budeme takto dobře spolupracovat. Jedná se zde o velmi důležité téma. My jsme na něm začali pracovat v říjnu a potom jsme velmi intenzivně spolupracovali také v otázkách trestně právních. A je dobré, že nyní uzavíráme diskuse. Byla to podle mého názoru opravdu skvělá práce. A jsem toho názoru, že můžeme opravdu být hrdí a šťastní, že se nám tato spolupráce takto daří. Velice vám děkuji, děkuji také přímo vám, paní předsedající. Děkuji. A nyní má z výboru FAM paní Parvanová a potom pan López historie z výboru Jury. Paní Parvanová, máte slovo. Thank you very much. Uh... Děkuji, já bych ráda poděkovala oběma výboru a stejně tak kolegovi Antonio Lópezovi za výbornou spolupráci. Toto téma prokázalo, jak výtečně spolupracují výbory Jury a FEM. Podařilo se nám dosáhnout výborných výsledků i v průběhu trialogu návrhy jak parlamentu, tak obou výboru si vysloužili podporu a byly zapracovány do závěrečného textu. Já bych tedy chtěla eh, poděkovat oběma výborům a eh, vyjádřit také přání, aby tato naše spolupráce vedla k obrovskému úspěchu. Doufám, že eh, tento dokument si vyslouží úspěch. Máme nyní tedy celý ten balíček i na ochranu oběti a záležitosti v občanském právu, takže e, děkuji všem za spolupráci. López Historias, bitte. Děkuji, pan López Historias. Děkuji, paní předsedkyně. Také já chci e, v podobném duchu poděkovat, nebudu to nijak stanovit podle pořadí, co se významu týče. Chci poděkovat za výtečnou práci všem i za sekretariátu obou výborů. Když jsem přijal tu účast na vypracování této sdílené zprávy, tak mnoho lidí na to nahlíželo skepticky. Říkali mi, že tato zpráva povede k obrovským problémům, ale byla to právě naopak. Viděl jsem, jak opravdu společně můžeme pracovat a co se týče té politické práce, má kolegyně Parvanova vykonala obrovskou práci za výbor FEM a myslím si, že jsme opravdu pokročili, že ta opatření mm, ve věci občanskoprávní budou přínosné, protože víme, že toto eh, jsou případy, které se opravdu mohou stát, že jsou důležité, že to pomůže občanům. A, a eh, také tedy a eh, bych chtěl učinit takový malý argument směrem na předsednictví, aby se toto prosadilo tedy co nejrychleji a chci eh, všem ještě jednou poděkovat za spolupráci a doufám, že výsledek hlasování bude dobrý. Děkuji. A tím se tedy dostáváme k hlasování. Prosím, vezměte si všichni svoje hlasovací karty. Hlasování bude asi kratší, než jsme dnes hlasovali na výboru Jury, takže pozměňovací návrh 19. A to je vlastně celý text. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Hlasovali všichni elektronicky. Ještě nám chybějí tři hlasy. Pokud jste někdo zapomněl kartu, tak se prosím ozvěte a hlasujte prosím. Možná, že pan Stojanov? Pan Stojanov nechce hlasovat? Dobře. Takže končím hlasování. 32 pro, nikdo nebyl proti, dva se zdrželi. Tímto je celý text přijat a tím se dostáváme k návrhu zprávy jako takovému. Elektronicky opět hlasujeme, zahajuji hlasování. 32 hlasů pro, dva se zdrželi, takže i to bylo velkou většinou schváleno a nyní návrh legislativního usnesení. zahajuje hlasování. Třicet dva pro, nikdo není proti, dva se zdrželi. Blahopřeji oběma zpravodajům a opravdu můžeme si zatleskat. Damit uh, möchte ich mich... A tím se loučím s kolegyněmi a kolegy z výboru FAM, ale co se týče výboru jury, budeme mít ještě jedno hlasování, ale to se týká jenom kolegyně a kolegů z výboru jury. A to je zpráva pana Lopeze Isturise a přistoupili bychom i hned k hlasování. A opět budeme hlasovat eh, zvednutím ruky. Jde o návrh, abychom i hned hlasovali o této návrhu zprávy, kde pro, proti. Takže to je přijato, dobře. A nyní ta zpráva jako taková, ta bude elektronicky, takže prosím hlasujte elektronicky o této zprávě, zahajuji hlasování. 17 pro, nikdo proti, takže je to přijato. A nyní legislativní usnesení, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? 16 pro, nikdo proti, takže blahopřeji. A tím jsme pro dnešek s hlasováním skončili. Eh, Ukončili jsme tedy hlasování, dostáváme se k dalšímu bodu našem programu a to je bod číslo 30, to je statut Evropské nadace. Já jsem zpravodajkou, takže dávám nyní slovo sama sobě. Téma Evropské nadace, které nyní projednáváme, je tématem, kterém v nejširším slova smyslu, tedy v evropském právu společností, kdy bojujeme s takovým dilematem. A sice e, problém statutu. Protože zde má výhradní legislativní pravomoc rada a může měnit tento návrh a rada se zde chová velmi rigorózně a návrh komise víceméně naráží na odmítavý postoj rady. Takže my v Evropském parlamentu jsme konfrontováni se složitou situací. Když se snažíme konstruktivně předložit náležité návrhy, tak máme problém v tom, aby se opravdu odrazily náležitě v radě. To znamená, že to, co zde představím jako zprávu, jsou takové prvotní impulzy pro radu a tato zpráva by měla být takovým určitým vodítkem, jak by to mohlo vypadat eh, v prostředí, které se staví k celé věci dosti skepticky. Dovolte mi nejprve něco říci k pojmu nadace. Je to velmi důležité, protože pojem eh, nadace Němčině štiftu, nemusí být vždy neziskový. Často jsou to také velké společnosti, které používají tento pojem nadace. Proto je velmi důležité poukázat na to, že definice komise je ta definice, kterou musíme použít. To znamená, že se jedná o veřejně prospěšné nadace. Já jsem v tomto duchu také ještě vylepšila svoji zprávu, snažila jsem se na to odkázat, protože je pro mě důležité vyloučit smíšené formy. Ten charakter té neziskovosti by a veřejné prospěšnosti by měl by vždy být e, popředí, protože jinak by tento návrh neměl naději na úspěch. Další významný prvek návrhu Evropské komise spočívá v tom, že je zde přeshraniční aspekt. Tento přeshraniční aspekt je pro mě velmi důležitý. Je důležité ho nejenom podstrhnout, ale je důležité, aby nebyl jenom deklaratorní, nebo, nebo aby to nebyl pouhý cíl, ale aby zde skutečně ten přeshraniční prvek existoval, pokud nějaká nadace zahájí činnost v nějakém členském státě. Mělo by to být samozřejmostí a proto je pro mě důležité Eh, tento aspekt ještě více podtrhnout. Další významný aspekt je také ochrana věřitelů. To znamená, že ten startovní kapitál 25 000 eur, jak uvádí komise, by opravdu měl sloužit pro celkovou existenci odpovídající evropské nadace. Ten, tato částka by měla být k dispozici nejenom v okamžiku založení, protože pak je to tam takové trochu nejasné. A pro mě je důležité to, že se zde jedná opravdu o neziskovou evropskou nadaci, že 70% majetku nadace se v dané lhůtě musí také vydat pro účely této nadace. Je to důležité, nezbytné proto, že tato nadace Eh, by jinak, tak eh, hrubě řečeno, by mohla eh, být jako taková pokladnička, neplnila by ten svůj vlastní cíl, to znamená plnit nějaké neziskové veřejně prospěšné cíle. A také pro mě je důležité to, aby zde bylo spravodlivé zapojení zaměstnanců. To je důležité podtrhnout, protože při koncepci nadací to většinou není ten hlavní cíl, ale musíme na to opravdu dbát, aby to bylo v souladu i s jinými eh, formami evropských společností. A potom také otázka sídla. Tomu není moc co říci, protože u té nadace je důležité, aby sídlo podle stanov a hlavní orgány byly v jednom členském státě. Já jsem k tomu vedla rozhovory, také jsme k tomu měli slyšení a zdá se, že takto si to také eh, přeje rada, i když to z toho návrhu komise není úplně tak vidět. Takže nyní jsem tak opravdu letem světem probrala eh, nejvýznamnější návrhy a tímto bych to ukončila, jenom mi dovolte ještě říct si toto. Komise předkládá návrh a je institucí, která má velmi evropské myšlení, zatímco rada takto příliš nepřemýšlí. A myslím si, že proto je důležité, abychom i my, poslanci Evropského parlamentu, k situaci konstruktivně přispěli, abychom trochu odblokovali situaci v radě. A to je konec mojí prezentace zprávy a myslím, že je zde zástupce Eh, nebo kolega ze Španělska, kterému nyní dám slovo. Sí, muchas gracias. Děkuji. Paní předsedkyně, děkuji ti, Evelyn. Jmenuji se Grandes, ale nevadí. A v první řadě se chci omluvit protože eh, já jsem se účastnil také zasedání výboru pro dopravu a přiběhl jsem na poslední chvíli. Rád bych si vyslechl vše, co tu zaznělo, ale samozřejmě, že se zeptám na to, co tu již proběhlo. V první řadě chci paní zpravodajce poděkovat eh, za návrh eh, té předběžné zprávy, která v podstatě doplňuje ty původní návrhy komise a připojuje se k ním. Říkám, že připojuje, protože v podstatě bere v potaz návrhy komise, ale rozhodně nenahrazuje stávající vnitrostátní úpravy, které tedy mají členské státy, které rozhodují o tom, zda tedy nějak rozvinou své eh, právní úpravy a jakým způsobem. Taková jsou pravidla. My jsme si vyslechli na konferenci v listopadu celou řadu expertů. Zazněla tam potřeba určitého předpisu pro to, aby tedy vše eh, v Evropě i přeshraničně fungovalo v rámci eh, právních kritérií, finančních i právních. To je důležitý krok, prostřednictvím kterého vylepšíme vnitřní trh. Co se týče eh, těch nadací, tady tím hlavním cílem je samozřejmě společný zájem občanů, ale také růst, který zaznamenáváme a také ten potenciál, protože vlastně dávají práci více než milionům Evropanům. Paní zpravodajka zdůrazňuje některé aspekty návrhu, ve kterých souhlasí s návrhem komise. Obsah objasňuje tam také některá ustanovení a je, řekněme, ráznější v tom aspektu přeshraničním, také v tom auditorském systému a ve způsobu dohledu a kontroly. V tom já souhlasím. Nicméně je to také několik prvků, které přivádějí určité pochybnosti, co se týče tedy těch budoucích eh, na evropských nadacích a souladem s vnitrostátními úpravy. Týká se to článku 49 až 51, tedy těch daňových záležitostí. Je tu určité riziko, že tento návrh neprojde, pokud ta kapitola bude v nařízení stejně jako články 38 až 30 39, protože k tomu některé členské státy mohou mít výhrady. To je ta otázka pracovního práva. A ještě uvedu jeden příklad. Pokud dojde k vytvoření evropského seznamu, kde tedy jakýkoliv, jakákoliv zainteresovaná strana získá nezbytné informace, to by určitě pomohlo k šíření těch informací o nadacích a bylo by to přínosné, mělo by to přímý dopad pro občany a bylo by to pro ně eh, tedy pozitivní. Nicméně, dámy a pánové, do jaké míry to opatření vyplývající z článku 32 nařízení ohledně střetu zájmu může přivést, eh, tak, eh, může způsobit kontraproduktivní situace. To znamená, že určitý precept vlastně povede k tomu, že to bude ve střetu s mm, rodinným právem eh, máme tady v podstatě to právo na určení členů, kteří budou stát ve vedení a také nezbytnou ochranu e, této nadace. E, ta správní rada by měla dohlížet na obecné zájmy jejich činnosti. Pokud tedy ti e, mm, ty dané osoby nemohou mít určité benefity z existence takové nadace, tak určitě může v konečném důsledku dojít k určité, řekněme, sociální nespravedlnosti nebo diskriminaci. A e, máme tedy určité obavy a k ním se připojí ještě další, které mohou zkomplikovat tento návrh komise, že vše může být ještě byrokratičtější, jako je článek 4 nebo nový odstavec 2 článku 7 ohledně povinnosti vydávat 70 e, těch finančních zdrojů na naplnění těch předem stanovených cílů. Možná by se to mohlo změnit prostřednictvím pozměňovacích návrhů, že by tam každý členský stát právě tyto návrhy, eh, tyto eh, dané oblasti řídil podle svého práva a řekněme ty eh, neúplně ne zbytné oblasti by si tedy mohl řešit svým způsobem. Tady ten cíl je jasný. Usnadnit vytváření evropských nadací, zlepšit stávající systém. My doufáme, že budeme schopni ten návrh komise vylepšit. A já se blížím ke konci, paní předsedkyně. Doufám, že poslanci z naší skupiny mi sdělí jejich návrhy jejich osobní reflexe a doufám, že to budou opravdu v konečném důsledku kolektivní návrhy. A doufám, že toto projde ještě v tomto legislativním období. Komise přišla s návrhem v únoru 2012. Rozhodně je to dobrý návrh pro to, aby došlo k opravdu společnému trhu a trhu bez hranic. A tento návrh si opravdu vyslouží eh, urychlené pro eh, provedení a ještě jednou všem děkuji. Děkuji vám, pane de Grandes Pascal. A nyní má slovo paní Tajn. Děkuji. Zase, že členské státy opět mají jisté výhrady, i když se jedná o libovolný a na opcionální nástroj. Doufám, že se nedostaneme do stejných problémů jako u kupního práva. Já bych se chtěla zmínit o výhodách takovéto nadace. Na jedné straně pro občany. Já se domnívám, že tímto způsobem by existovalo více peněz pro neziskové činnosti a také by tady byly výhody pro dárce. Byly by tady nižší administrativní náklady a také by tady existovala značka kvality. Byla by tady vyšší právní kvalita vzhledem k tomu, že by byl, existoval katalog eh, neziskových účelů a také by tady byla výhoda pro členské státy, že i když jsou, je tady tlak na úspory, tak by přece jenom členské státy měly k dispozici více eh, prostředků pro vzdělávání a tak dále. Ale v této souvislosti nes hodláme harmonizovat evropské daňové právo, ale ještě chci zmínit několik dalších bodů, které jsou důležité pro důvěru v to, to nadaci. To znamená, že kapitálové vybavení musí být dostatečně vysoké, v každém případě více než 25 tisíc euro. Zdali tato částka má být celou dobu k dispozici, k tomu se nyní zatím nemohu vyjádřit, protože na začátku jsou se založením nadace spojené vyšší náklady a já také do, se domnívám, že audity by se měly vztahovat na pouze větší nadace, také otázka spolurozhodování by neměla být eh, také rozšířena na dobrovolné zaměstnance, pouze na zaměstnance, které platí sociální pojištění a také existence nadace by měla být časově neomezená a také musí eh, existence nadace být řádně zdůvodněna a určitá nadace vždy musí sledovat určitý cíl a úmysl. A tentokrát eh, je to takový pracovní dokument, se kterým mohu říct, že víceméně souhlasím. A nyní pan Boris. Děkuji. Já si myslím, že tato zpráva je naprosto důležitá, protože je v podstatě napojena také na to sociální fungování vnitřního trhu a přeshraniční fungování těchto nadací. Má velký dopad na občany, protože nadace mohou fungovat tímto způsobem účinněji než některé jiné instituce. A proto je důležité, abychom řádně zvážili veškeré argumentace a předložili takové návrhy, které posílí text a aby to prošlo ještě v průběhu tohoto legislativního období, zejména tedy co se říká týče těch přeshraničních aktivit nadací. Existuje celá řada míst, kde právě toto fungování by mohlo být eh, usnadněno pro ty evropské nadace, když tedy mají mm, určité podobné potřeby. A co se týče toho cíle, já naprosto obhajuji, aby existoval a byl naplněn ten systém transparentnosti a předkládání pravidelných zpráv o nadacích, aby tedy zejména ty finanční stránky byly naprosto jasné a transparentní. Je třeba tomu věnovat pozornost, aby občané opravdu měli k dispozici i tento další nástroj. Děkuji vám, děkuji vám za váš příspěvek a nyní bych ráda dala možnost komisi, aby se vyjádřila k této mezitímní zprávě. Je-li tady někdo z komise? Tak vás srdečně vítáme. Děkuji. Několik krátkých připomínek z mé strany. Za prvé, proč si komise myslí, že tento návrh je zapotřebí ve formě nařízení. My vidíme, že v přeshraničních eh, situacích mají nadace potíže. Neexistují zde žádné právní eh, předpisy pro přeshraniční fungování. A my také vidíme, že právě tato přeshraniční situace není snadná a proto nadace těžko také získávají finanční prostředky. Líbí se nám, že tato předběžná zpráva také je v souladu se zprávou a dokumentem, který vypracovala rada. Zde se také hovořilo o disponibilitě kapitálu pro evropské nadace. Vy víte, že práh ve výši 25 tisíc euro byl kompromisem mezi názory členskými státy. Některé členské státy mají pro tuto oblast nízké hranice, jiné členské státy mají vysoké hranice a právě proto jsme dospěli k tomuto k, tomuto kompromisu ve výši 25 tisíc euro. Pro nadace je důležité, aby kapitál, finanční prostředky byly vždy v rámci nadace, ale finanční prostředky nezabezpečí vždy správné fungování nadace. Také rada a instituce Evropské nadace musí správně fungovat. To bylo několik obecných připomínek. Děkuji, děkuji vám. Otázka daní je stěžejní otázkou. A tato otázka také působí potíže v radě, ale přesto bychom se měli snažit dopracovat se ke konstruktivním řešením a právě proto bych chtěla poděkovat všem těm, kteří na této otázce pracují a těším se společně s vámi na konstruktivní výsledek a já jsem přesvědčena o tom, že toto zvládneme v příslušné eh, časovém období a lhůta pro pozňovací návrhy je 27. března a tím chci předběžně toto téma, tedy bod číslo 30, ukončit a nyní přecházíme k dalšímu bodu, to je bod e, číslo 31, to jsou ochranné organizace autorské a nyní dávám slovo paní zpravodajce Galo, která již má za sebou hodně diskusí a také slyšení a prosím, máte slovo paní Galo. Merci, madame le président. Euh, Děkuji, paní předsedkyně. Ano, opravdu. Včera se konalo veřejné slyšení. A kdo z vás nebyl přítomen, tak bych chtěla tedy připomenout, jakou pracovní metodu jsme používali pro toto tak komplexně technické téma. V té prvotní fázi eh, jsem zorganizovala čtyři technická zasedání se stínovými zpravodaji všech politických skupin a, a za účasti také Evropské komise. Analyzovali jsme v podstatě článek po článku toho návrhu. Na těch zasedání jsem zjistila, že máme v podstatě společné cíle. A a já sama jsem také ze široka konzultovala toto téma, a hovořila se všemi zúčastněnými stranami. Tato otázka, ještě jednou připomínám, je opravdu komplexní. To včerejší slyšení nám také umožnilo vyslechnout si celou řadu zúčastněných stran a ještě předtím, než se konkrétně zmíním k některým těm konkrétním věcem dokumentu, ráda bych pohovořila o harmonogramu. Takže máme pracovní dokument, eh, který vyplynul. Výměna názoru proběhne 31. května, lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů 6. června, výměna názoru ohledně těch pozměňovacích návrhů 20. června a hlasování 9. července. To znamená, že si přejeme trošku zrychlit ten postup, protože na tento text se již vyčkávalo hodně dlouho a myslím si, že je také užitečné, abychom radě vyslali takovýto eh, signál v tom smyslu tedy, že celý proces je třeba urychlit tak, abychom tedy toto téma mohli dokončit ještě před létem aby tam tedy nebyl nějaký velký rozdíl ve vztahu k radě. A teď konkrétně eh, k tomuto tématu ráda bych v první řadě připomněla ty tři hlavní eh, cíle, ohledně kterých tedy došlo ke zajištění zhody. V první řadě ochrana zájmu umělců a zachování kulturní diverzity. Druhý cíl optimalizace vztahů mezi těmi eh, společnostmi, mezi kolektivními správci a pak eh, rády a dalšími médii. A třetí cíl posílení nejednotného digitálního trhu, protože víme, že digitální ekonomika má obrovský potenciál, co se týče zaměstnanosti i růstu. Takže k tomu prvnímu cíli Tady samozřejmě eh, předkládám návrhy, aby se zlepšila úroveň ochrany tvůrců, jakožto eh, členů těch eh, kolektivních organizací, organizací kolektivní zprávy, a což jsou vlastně jako řídící kolektivní organizace. Tady by měly platit určité povinnosti, které musí být ale přizpůsobeny těm specifickým charakteristikám. Další věc, který je opravdu důležitý, je zachování toho exkluzivního charakteru těch eh, příspěvků, protože tato výlučnost lépe ochraňuje tvůrce a i ty, kteří ještě nejsou příliš známi. Ti velcí, významní tu, uh, umělci mohou využívat ve svůj prospěch konkurenci, ale to samé se neuplatňuje na ty ostatní umělce. A neexkluzivita těch příspěvků pak může spochybnit i uh, finanční příspěvky některých těchto mm, kolektivních správců, kteří nebudou moci zajistit ten úkol, který jim byl uložen. Co se týče organizace a fungování těch kolektivních správců, tady podporuji ta ustanovení týkající se centrální role té a, a řídící skupiny, co se týče tedy kontroly a řízení. A já chápu, že je třeba činit rychlá rozhodnutí a v určitém případě je možné tedy delegovat určité pravomoci na správní radu. Co se týče celé řady kategorií těchto kolektivních správců, tak si myslím, že je třeba tu mít určité proporční zastoupení A co se týče posledního bodu eh, tady z tohoto cíle, tedy ochrany zájmu umělců, tak to je 12. Eh, článek směrnice. A ten se týče rozdělení těch částek. V současné době se hovoří o lhůtě 12 měsíců od ukončení Eh, od doby, kdy byly přijaty tedy ty eh, částky za autorská práva. Takže pokud se bude uplatňovat lhouta 12 měsíců a bude to měsíc únor, to znamená, že v konečném důsledku to může být pak 24 měsíců, což je považováno za poměrně dlouhou lhůtu. Takže se zamyslíme ještě nad kratší lhůtou. Ještě jednou, 12. Eh, článek tyto eh, kolektivní správci eh, takové citlivé téma, co se týče využívání těch částek, které nebyly rozděleny. Tady proto existuje pětiletá lhůta v případě, že držitelé nebyli nalezeni nebo nositelé práv nebyli nalezeni. Tady se zase snažíme zachovat zájmy těch eh, tvůrců, umělců. Pak eh, druhý cíl, to jsou tedy vztahy mezi kolektivními správci a komerčními uživateli. Tady jsme zaznamenali, že je tu velká řada sporů mezi kolektivními správci a komerčními uživateli. Také jsme zaznamenali, že předběžné povolení ehm, kolektivním správcům v podstatě zabraňují Ehm, nebo v podstatě pokud v některých zemích existují určité smlouvy, to může být dostačující způsob, takže ty smluvní eh, záležitosti je třeba ještě mm, příslušně adaptovat. Například článek 15, udělování licenci, to je takový první možný krok. Já tu navrhuji, aby kolektivní správci šířili své, řekněme, tarifní programy či politiky, které by se nezakládaly jenom na plnění kri- objektivních kritérií, ale aby to byly zejména transparentní, eh, aby to byly transparentní kritéria a měla by být e, známa před zahájením jakéhokoliv jednání. Například měli byste se jich dohledat na stránkách kolektivních správců a eventuálně by mohly být podrobeny tedy i kontrole příslušného národního orgánu, tak jak je to v odkazu v článku 39. Tady tato povinnost zajištění transparentnosti by rozhodně neměla nějak ohrozit e, tu skutečnost, že by kolektivní správce navrhovali eh, jiné tarify eh, rozdíl jiným komerčním uživatelům, zejména pokud se hovoří o nějakých nových obchodních modelech. Pak eh, kolektivní správci by měli, řekněme, v rozumné lhůtě reagovat na žádosti komerčních uživatelů, co se týče udělení licence. Mechanismus alternativního řešení sporů, to je určitý významný způsob eh, řešení a může vést k dobrým eh, řešením za, eh, řekněme, dobré ceny. Tato ustanovení by měla být posílená a tady bych chtěla poukázat právě na práci našeho výboru. Ještě v rámci toho druhého cíle jedna připomínka Ochrana všech zúčastněných strán, mm, ta si vyžaduje, aby e, národní orgány opravdu dohlížely na kolektivní správce a to účinně a nezávisle. Ten poslední třetí cíl je e, posílení jednotného digitálního trhu v zájmu evropských občanů je důležité dodat evropským podnikům nezbytné nástroje, zejména malým a středním podnikům, aby mohli vytvářet i nové služby online ve světě hudby například. A nesmíme dopustit to, aby tato oblast byla jenom v rukou takových těch, řekněme, nadnárodních gigantů a také eh, bychom měli lépe ochránit tu otázku udělování eh, licenci. Stávající pravidla by měla být eh, samozřejmě plněna a je tu návrh na vytvoření toho jednotného kontaktního místa na evropské úrovni. A také výběr některých eh, kolektivních správců, kteří by pak ty více územní eh, licence mohli udělovat a pak by tedy eh, tito reprezentovali repertoár daných skupin. To jsou články 21 a 29. A pak samozřejmě to nezbytná povinnost respektovat kulturní různorodost. Nicméně ochrana a kulturní různorodosti si vyžaduje i tu ochranu hudebního repertoáru a nejen zájmy místních kolektivních správců. A ještě z tohoto hlediska ochrany kulturní různorodosti a tady bychom také mohli za předpokladu, že tedy ti kolektivní správci budou přidělovat eh, více územní licence, takže to samozřejmě přispěje k, eh, k té kulturní různorodosti eh, v daných členských státech, jejichž repertoár zastupují. To je taková myšlenka, kterou bychom ještě mohli rozvinout. A na závěr ještě jedno takové citlivé téma, jak vyplynulo z té eh, debaty odkaz na eh, směrnici o službách. Tady o té otázce probíhá rozsáhlá debata, já si myslím, že je to ale jasné. Odkaz na tuto směrnici nevyřeší eh, žádné problémy. Například ten hub Harmonia, který dává dohromady celou řadu těch kolektivních správců, uděluje licence například těm komerčním uživatelům v Německu a jaká je tedy ta národnost těch, kteří budou dohlížet na udělování této licence. Ta směrnice o službách na takovou otázku neposkytuje. Stejně tak eh, neposkytuje odpověď na otázky v případě sporu, které bude eh, rozhodné právo, který soud o tom bude rozhodovat. Žádná tedy z těch otázek nenachází odpověď v pouhém odkazu na směrnici o službách, což se objevuje právě v bodech odůvodnění. A myslím si, že bychom tedy měli připravit ustanovení, tak, aby se velice dobře definovala ta um, jasná práva v tom přeshraničním rámci uh, té o těch kolektivních zprávců. Takže ze eh, stročním to mohla bych tu hovořit eh, ze široké, ale to je víceméně stročně vše, co jsem chtěla říci. Děkuji vám, paní Galo. Nyní má slovo paní Wikström a pan Bellinger potom. Děkuji vám. Ehm, já děkuji za návrh komisi a opravdu si velice cením dokumentu paní Galo. Myslím si, že opravdu dobře vyvážený, je to velice chytrý návrh, velice dobré východisko pro naši práci. A, a je důležité zdůraznit to, že tato směrnice v podstatě primárně je o hudebnících, skladatelích v Evropě a o podmínkách, které jim poskytujeme. Jsou to oni, kteří budou příjemci vlastně, nebo, nebo při, obdrží ty hlavní benefity tady tohoto textu. No to není zase ani tolik o těch kolektivních správcích, kteří již uh, jsou, eh, kteří již existují v členských státech. My na to ve Švédsku máme takový eh, výraz, ten výraz kolektivní správci eh, u nás v podstatě ani neexistuje, takže, takže používáme spíše ten anglický výraz. Otázka kulturní různorodosti v Evropě není jenom o tom, že se zajistí, aby v každé zemi, každá země, každý jazyk měl právo na svá specifika. Je to také o té možnosti působit a pracovat na evropském trhu a zajistit to, že všichni občané po celé Evropské unii budou mít přístup k celé té škále, k hudební škále. Různorodost je zajištěna, když si můžeme eh, vyměňovat eh, zkušenosti, kulturní zkušenosti. Neměli bychom zamykat eh, dveře našim umělcům na hranicích našich zemí. A na základě toho všeho v podstatě chci eh, poděkovat za ten velký kus dobré práce paní zpravodajce. A chtěla bych ještě poukázat na jednu skutečnost, eh, tedy, že je to moderní pokroková pracovní metoda, a já sleduji její práci s velkým zájmem, hodně jsem se toho naučila, opravdu to byla práce, která přinášela potěšení. Má, uplatňuje opravdu velice dobrou pracovní metodu a mohli bychom tuto metodu převzít při naší práci. Bylo by to v podstatě v zájmu nás všech. Eh, Děkuji. Nyní má slovo pan Berlinger. A potom další řečník. Prima di tutto mi voglio congratulare sinceramente. Děkuji. Dovolte mi vám nejprve co nejsrdečněji poblahopřát. Blahopřeji panu komisaři a autorům návrhu. Také chci poblahopřát paní Galo za skvělou práci, kterou odvedla jí velmi děkuji. A také blahopřeji stínovým zpravodajům, kolegyněm a kolegům z mojí frakce tež, kteří opravdu s velkým nasazením toto téma sledují. Myslím si, že je opravdu velmi důležité se tímto tématem zabývat, protože celou řadu let jsme se toho dožadovali a komise to neustále zdržovala, ale nyní jsme konečně našli společnou cestu. Souhlasíme ve věci konkrétnosti návrhu. Ten návrh je opravdu velmi precizně formulovaný. Ale možná, že ke konci se od tohoto konstatování trochu odchýlím, ale toto upřesnění nakonec může vést k tomu, že vznikne docela dobrý právní akt. Jde o to rozhodující téma těch eh, vícero oblastních licencí, ale je to eh, takové trochu kontradiktorní, protože přece v rámci internetu žádné oblasti neexistují. Myslím, že je důležité vyrovnávat mezi tím velkým a tím malým mezi tím celosvětovými globálními aktéry na straně jedné a drobnými aktéry v evropském prostoru. Normy pro transparentnost, hm, řádné vystupování je například vůči uživatelům a nejenom vůči společnosti zcela obecně, to jsou pro nás rozhodující věci. A myslím, že zde můžeme dobře přispět. A je dobré, že se tento návrh zvláště zabývá tématem hudby, možná, že audiovizuální sektor se tím trochu dostává do pozadí. Ale v průběhu činnosti možná bude možné něco změnit. Myslím, že je 9. červenec. To je takový sen. No, ale snům musíme věřit. Samozřejmě bylo by to pěkné, kdybychom to stihli ještě během našeho legislativního období, které právě probíhá. A já jsem dosti vysokého věku, takže <laughs> i proto si přeji, abychom to stihli ještě v rámci našeho funkčního období. Myslím si, že ono tomu vždy bylo tak, že jsem zde vystupoval nejenom jako realista, ale jako vizionář. Já jsem tak trochu obojí. Téma ochrany autorských práv, téma ochrany autorských práv na internetu, to je něco, co nám ukázalo velkou dramatickou změnu Panují zde nejrůznější rozpory mezi starým a novým na internetu. Objevují si věci, které nás dříve vůbec nenapadly. A já zde k tomu přistupuji podobně jako Cecília, která zde přednesla svoje argumenty takovým trochu emocionálním způsobem. Ono je to takový svět dětských pirátů. Je to něco, co jsme si dříve vůbec eh, nemohli představit. A nyní existuje možnost, že například eh, nevědomí mají přístup k milionům knih. A tento přístup nyní mají miliony lidí. Dříve vždy existoval jakýsi filtr, jakási selekce, co se týče přístupu ke kultuře. Například eh, to bylo dáno nějakými sociálními kritérii, ale svět internetu to je zcela nová cesta, která vedla k tomu, že nastala krize tématu práv duševního vlastnictví protože dochází k ohrožení kreativity jako takové, ale bez kreativity nebude moci existovat moderní svět. Kreativní práce potřebuje také co největší respekt těch, kdo mají přístup k produktům této kreativity. A je to také v zájmu kreativního člověka, aby jeho dílo mohlo využívat co nejvíce lidí, nejenom nějaká vybraná hrstka. To je také hlavní myšlenka práv duševního vlastnictví. Pokud bychom tam stanovili nějaký paušál nebo by rozšiřování trhu docházelo, vedlo k tomu, že eh, cena pro spotřebitele bude naprosto nízká, když budeme předpokládat neutralitu internetu, to jsou všechno pojmy, které vlastně úplně nově utvářejí naše chápání otázek majetku. Otázka odměňování kreativně činných osob. To je opravdu v mojí eh, kultuře něco svatého. A také jde o to zajištění maximálního přístupu teď do nějakého 9. nebo 7. července vypracovat text, myslím, že to je něco, k čemu potřebuje to opravdu velmi bujnou právnickou fantazii. A je třeba si uvědomit, že ten kolektivní správce, který má tu prostředkovatelskou roli, bude mít eh, novou roli oproti minulosti půjde o ten přímý kontakt mezi eh, těmi eh, tvůrci a uživateli. Samozřejmě jde o to, abychom schválili zlepšený, změněný text, ale měli bychom dbát i na širší souvislosti, které zatím stojí. Sice žádost, požadavek otevřeného přístupu což není třeba chápat výhradně jako něco nelegálního nebo jaká krádež, které se společnost dopouští, ale jako nová cesta, kterou může jít duševní vlastnictví. Děkuji, paní Kastex a potom paní Geringer. Merci. Děkuji. I já bych ráda poděkovala Mariel Galo za velice konstruktivní práci. My již několik týdnů spolupracujeme a výsledkem naší spolupráce je pokrok v této tématice. Já souhlasím se třemi stanovenými cíly, podporuji je. Krátce chci však poznamenat jednu věc. Na straně jedné by zákonodárce chtěl zachovat to, co dobře funguje, co má dlouhou tradici, co také vzniklo historicky. Neboť pokud existují příliš komplikované modely, s mimořádně složitými kontrolními postupy, pak není vhodné vnucovat tyto postupy jiným členským státům, které tyto postupy v rámci kolektivní zprávy nepoužívají. pak také se musíme podívat na to, jak to v jednotlivých oblastech funguje například ve výtvarném umění, v hudbě a v dalších oblastech. Toto všechno je třeba řešit, aby každý v této oblasti našel svůj zájem. Je také důležité, aby stanovy společnosti kolektivního správce byly jednoznačné. Není to, jak, není to něco jako stanovy komerční organizace či stanovy společnosti v sociální sféře. Tady spíše se to týká vzájemných společností, tak, aby se zabezpečilo, že tyto ochranné organizace budou dobře fungovat. Současně však nesmíme zapomínat na to, že některé, některé organizace, kolektivní správci fungují na bázi vzájemnosti, jiné potom fungují jinak a může také dojít ke vzniku nekalé konkurenci, ke vzniku nekalé konkurence, protože některé společnosti hodlají spravovat pouze určitá práva a využít celé situace. A jak by se mělo postupovat? Kolektivní správci eh, mají zvláštní status a potom jiné společnosti spíše komerčního charakteru musí pracovat transparentně. Tyto společnosti mohou bez problému existovat, ale musí být zapojeny, zapracovány do oblasti působnosti této směrnice a je třeba také dbát na to, aby zde nevznikly žádné právní mezery. To znamená, že oba dva druhy organizací je třeba pokrýt. Já jsem eh, nadále proto, abychom nadále zachovali výlučnost příspěvků. To znamená, jestliže byla zvolena jedna společnost na ochranu zájmů, pak také musí existovat příslušné informace, taková jistá výpovědní lhůta, jestliže jeden z klientů chce společnost opustit. Pot Potom jsme dále intenzivně diskutovali o článku 15. To se týká udělování licencí a zde existuje jeden problém, protože tento problém směrnice neřeší. Je třeba postupovat transparentně, ale zatím nevíme, kam až by měla směrnice sahat při Eh, vypočítávání například tarifu. Já jsem si zatím nevytvořila žádný názor, protože vím, že to zatím by také mohlo mít eh, různé dopady na jednotlivé organizace v členských státech. Takže je to taková ještě otevřená otázka. A nyní, co se týče toho, eh, té otázky více území, my souhlasíme s těmi cíly, souhlasíme také s tou potřebou vytvořit nástroj, který umožní eh, to, že co se týče repertoáru, bude tu určitá flexibilita, ale pak je třeba umožnit takový i určitý eh, dobře, takový, takovou dobrovolnou iniciativu k, mm, k zapojení do toho repertoáru, tedy aby mohlo docházet k šíření repertoáru a aby kolektivní správci měli příslušné pravomoci, ať jsou to tedy kolektivní správci nebo jiné, ty eh, orgány, které budou přidělovat licence, zejména ty neevropské. Takže tady si myslím, že tím cílem, tedy eh, kulturní různorodost, takové zaštiťovací organizaci, tady budeme muset vytvořit určité pravomoci, třeba aby nedocházelo k nějakému střetu zájmu. Musíme se vyhnout tomu, aby ti kolektivní správci byli oslabeni, protože v podstatě oni činí určité úsilí právě proto, aby eh, bylo správně zacházeno s repertoárem. Nyní paní Geringer. Je rovněž... Děkuji paní Geringer, děkuji paní předsedkyně. I já bych chtěla poděkovat paní Galo za zpracování tohoto pracovního dokumentu a především jí děkuji za ambiciozní plán vzhledem ke plánovanému schválení zprávy 9. července na plenárním zasedání. Bylo by skvělé, kdybychom se do této doby dopracovali společného stanoviska a kdybychom dokázali v rámci tohoto období také dokument schválit. Tento nový návrh týkající se kolektivních správců je pro mě nástrojem boje proti piráctví a padělání. Na straně jedné chceme autory a autorská práva chránit. A autoři mají také mít pocit, že dostávají platby a platy založené na jasných principech. Umělci mají být eh, schvá, chráněny společnostmi, které také jim poskytují odměny. Tyto společnosti eh, často však umělce nechrání, ale pak jsou tady asociace, které umělce chrání, které jsou současně tak a také umělci jsou členy těchto asociací a svazů. Tyto svazy eh, někdy mají vysoké náklady administrativního rázu a tyto a potom umělci nechápou, proč dostávají málo peněz, protože byrokracie spotřebuje velkou část finančních prostředků. Já souhlasím s paní Galo. Musí existují stovat určité tarify na využití uměleckého díla a to, co umělec dostane, to musí být transparentní. To znamená, že také kolektivní správci mají být konkurenceschopní na trhu. Paní Kastex tady hovořila o jednom umělci, který nechce být dále chráněn kolektivním správcem a ten má mít možnost vystoupit z takovéto organizace a bude rozhodovat sám o svých autorských právech. Já znám osobně tyto umělce, oni vyjednávají sami o tarifech, a o odměnách. To jsou určité osobnosti a také nechci zopakovat všechno to, co zde bylo řečeno. By padly zajímavé návrhy. Já přeji paní Galo, aby nebylo předloženo mnoho pozňovacích návrhů, e, jak kolik jich bylo předloženo do posud. Dnes bylo odhlasováno 421 pozměňovacích návrhů. Děkuji, Lidio. A nyní kolega Engström a potom paní Tain. Děkuji vám. Já bych také na úvod rád poděkoval paní zpravodajce. Myslím si, že opravdu vykonala výtečnou práci a doufám, že tak bude i pokračovat. Eh, myslím, že tu panuje taková obecná zhoda ohledně těch cílů, jak je popsala paní zpravodajka. Já bych jen chtěl říci, že alespoň podle mého názoru tou nejdůležitější věcí je tedy to, co bylo zmíněno eh, v dokumentu komise, tedy, že kolektivní správci dohromady dali 5,7 miliard eur ale nevyplatili je umělcům. To znamená ochraňovat práva nositelů práv. To si myslím, že je zásadní, protože je ve hře hodně finančních prostředků. A myslím si, že je možné tady v tomto udělat celou řadu dobrých věcí. Takže jen velice stročně, když to projdu, ty body, které zmínila paní zpravodajka článka dvě, definice kolektivních správců, ano, určitě uh, by tu měla hrát velkou roli transparentnost, statut, těch poboček, to by se to mělo také objevit. Ale opatrně, když budeme vypracovávat ten text, aby. Já jsem se včera na tom slyšení setkal s některými zástupci a víme, že jsou tu někteří správci, kteří zastupují jen několik nebo takový omezený eh, počet umělců. Víme, že ti kolektivní správci to jsou víceméně takové monopoly, je třeba to regulovat. Tito agenti, v podstatě je to podobné jako právníci nebo účetní a podobně. Eh, někdy někteří umělci, když s nimi nejsou spokojeni, tak jednoduše přejdou zase k jiným, takže tady si myslím, že bychom toto měli také nějakým způsobem regulovat. Článek 7, tady kolegyně eh, řekla, že bude eh, volné zhromáždění a ta možnost hlasování v zastoupení, že je možné tady jmenovat jinou osobu ve stejné kategorii. Tady si myslím, že pokud tedy umělec si přeje jmenovat například svého agenta, který by na, tém, na tom valém zhromáždění ho zastupoval, tak tak může učinit eh, v případě těch eh, hodně známých umělců, tady nevím, jak by to probíhalo, pokud budu takovým tím velice slavným mm, umělcem, tak budu asi raději, když mě bude někdo zastupovat. Uh, spíše než někdo, kdo hraje podobnou eh, muziku. Pak ty nahrávací společnosti, vydavatele uplatňují určité praxe, kdy tedy sbírají právě ty eh, plné eh, moci a využívají toho v průběhu několika let. V podstatě za několik let naprosto převezmou moc nad těmi umělci, takže zase toto by mělo být regulováno. Pozor, jak to v tom textu se píšeme. Článek 12.1 tady ty platby, tady naprosto souhlasím s paní Galo, já jednoduše nemůžu pochopit, proč by mělo být tedy problémem, kdyby tam byly výplaty, řekněme, čtvrtletní, jak zaznělo také na tom slyšení, protože nyní je to velice eh, urychlené prostřednictvím nových technologií, nechápu, proč by to mělo trvat 24 měsíců, takže to čtvrtletí je velice rozumná lhůta. A pak jedna věc, která mi leží hodně na srdci, 12.2 těch 7,5 eh, miliard eh, opravdu to mi leží na srdci, takže nevím, proč by to mělo být někde zablokováno, je třeba tomu zabránit. A nejúčinnější způsob, jak tomu zabránit, je tedy pokud tedy ta, ehm, ten kolektivní správce eh, něco takového, tak to postupuje. Neměli bychom mu to umožňovat, tak to vlastně vytváříme pobídky, aby oni to dělali. A to si rozhodně nepřejeme, takže asi by bylo lepší ty peníze vybrat a úplně je vyhodit oknem. Pak bychom eh, vlastně nečinili ty pobídky kolektivním zprávcům, aby takto nelegálně postupovali. Dobré řešení by mohlo být, že se stanoví, že každý členský stát by měl mít nějaký fond pro eh, kulturní účely. Samozřejmě o tom může rozhodnout každý členský stát příslušně, ale tam jednoduše tedy určí, eh, že eh, mm, tam tedy budou přesunuty ty prostředky od kolektivních správců. A Um, například v té um, směrnici o službách se objevuje něco podobného v případě knihoven. Samozřejmě i pro knihovny je to velký problém. Oni nemají příliš mnoho finančních prostředků, ale takovýto fond by tu mohl hrát velice konstruktivní roli. Obecně tedy eh, by se to využívalo zase eh, ve prospěch kulturní různorodosti. Měli bychom podpořit členské státy v této věci, tedy aby opravdu ochraňovali i tu kulturní různorodost. Pak spory, zase paní Galo o tom hovořila, článek 34 a 35. 34 to jsou spory mezi členy e, těch kolektivních správců. Já tady souhlasím, že ano, probíhá celá řada sporů a bylo by asi rozumné, aby existovaly i alternativní způsoby řešení sporu. Bylo by to pak v rovnováze například pokud je to nějaká, nějaká malá kavárna či diskotéka, vůči tedy nějakému velkému kolektivnímu zpráci. V podstatě, co stojí v pozadí takového návrhu na ty alternativní způsoby řešení mezi členy a kolektivními správci je právě ta otázka a rozměru té váhy, kterou každý z nich představuje. A co se týče uh, práv poskytovaných komerčními uživateli. Zase to by mělo být eh, velice efektivní, účinné, elektronicky zpracované. Nevím, do jaké míry vytvářet legislativní text i v této věci. Nemohlo by to eh, ti kolektivní správci mít obsaženo již ve smlouvách. Myslím si, že smlouvy vždycky existují na počátku, takže uh, je tedy um, v podstatě jasné, že pak je tam ta povinnost té zprávy. Je to určitá taková myšlenka ke zvážení, ale nevím, do jaké míry tedy toto podrobit uh, nějakým normám. A pak zase naprosto souhlasím s paní Galo ve věci transparentnosti články 18 a pak zejména 19, což je tedy informovanost veřejnosti. A ještě článek 18, informace členům kolektivních správců. Já tady nevidím nezbytnost to nějak e, rozlišovat, protože kolektivní správci tam budou tisíce náhledů a nemůžeme v podstatě to nějak držet v nějakém tajemství, pokud se to bude šířit mezi 100 tisíce lidí. V podstatě se to bude šířit i na veřejnost, takže proč to prostě nedá na webové stránky a zpřístupnit všem, třeba na eh, vyžádání. A pak ta otázka týkající se účinnosti, ano, to je samozřejmě velice důležité a prosazování. To je tam zmíněno jenom velice krátce v tom odstavci, tedy že členské stáce, státy by měly zajistit řádné prosazení. Já tady nemám nějaký konkrétní návrh v tuto chvíli, ale možná bychom toto ještě měli nějak více rozvést, abychom zajistili účinnost, protože legislativní text bez eh, povinnosti prosazení a řádného výkonu neslouží k ničemu. A ano, myslím si, že v podstatě tedy mám takový dojem, že e, na to nahlížíme všichni podobně, jdeme stejným směrem a opravdu se těším na pokračování na této práci. A myslím si, že ten ambiciozní harmonogram by rozhodně nebyl problém. Jednoduše pišme to, co hlasme, a je to práce vykonána. Merci, eh, Christian. Eh, Děkuji, Kristiane. A nyní má slovo paní zpravodajka. Vielen Dank, Frau. Děkuji vám, paní předsedající. Děkuji hlavně paní Galo za tu detailní přípravu. Už zde zaznělo mnohé. A proto mi dovolte, abych se omezila jenom na několik bodů. Za prvé, co se týče více územní licence a její výjimky článku 33. Tam jde o rozhlasové, případně televizní společnosti, pokud ještě něco dávají na internet, jako doprovodný program svého vysílání, tak to mohou dát na internet zdarma. A myslím si, že to zdůvodnění, které je tam uvedené, není úplně přesvědčivé a proto bych ráda také požádala komisi, aby se k tomu vyjádřila. Já si myslím, že když rozhlasové a televizní společnosti, které jsou organ, eh, orientované na svůj stát, chtějí ještě něco dát na internet, tak by měli získat přístupná licenční práva a zaplatit je. Myslím si, že to je výjimka, která se týká asi zvláště eh, veřejnoprávních, rozhlasových a televizních institucí, například v Německu. Dále možnost zvolit si kolektivního správce, to je něco, co lze principiálně jedině uvítat. A když zde hovoříme o vnitřním trhu kolektivních správců, tak chci ale upozornit na to, že ještě nepanují rovné eh, konkurenční podmínky mezi jednotlivými kolektivními správci. Například německé nebo rakouské společnosti kolektivních správců jsou vnitrostátním právem eh, nuceny eh, odvádět část na sociální pojištění umělců, na placení eh, jejich důchodů a němečtí kolektivní správci mají také povinnost podporovat finančně obecné kulturní zájmy vnitrostátní. Na druhou stranu chápu, že například britští kolektivní správci, jak jsem se dozvěděla na hudebním veletrhu v Cannes, nechtějí zrovna ze svých příjmů financovat důchody nějakým německým umělcům. Na druhou stranu vnitrostátní právo upravuje povinné poplatky, které jsou asi 10% eh, příjmů, takže logické, že kdo si zvolí britského kolektivního správce, Eh, bude pak počítat s tím, že bude mít vyšší příjmy, než když si zvolí kolektivního správce v Německu nebo v Rakousku. Takže zde nemůžeme mluvit o tom, že bychom měli eh, svobodný vnitřní trh. Co se týče článku 7, tam se hovoří jenom o svazech a združeních, ale v Německu kolektivní správci mají také například eh, právní podobu společnosti s ručeným omezením. Takže nemůžeme e, to nechat stranou, tento aspekt. Co se týče lhůty pro vyplacení, paní zpravodajka navrhovala zkrácení lhůty 12 měsíců. Já jsem naopak chtěla, aby se ta lhůta prodloužila. Myslím si, že umělci jsou e, chráněni tím, že lze provádět určité mm, splátkové platby. A pak jsme zjistili třeba na našich cestách do Španělska nebo jinam, že místní umělci vlastně vůbec neví, na co mají právo a že celé to vyučtování je velmi, velmi netransparentní. A řádné vyučtování znamená, že na to máte také dostatek času. A když si uvědomíte, jak dlouho všechny ty procesy toho nahlašování a odvádění vlatků trvá, tak se to nemůže stihnout za 12 měsíců a už vůbec ne za dobu kratší. Takže já bych ráda v této souvislosti upozornila na to, že mnoho umělců, kteří působí nadnárodně, uvedlo, že systém vyučtování německých kolektivních správců je vlastně široko daleko nejtransparentnější mezi kolektivními správci, ale znamená to, že to vyučtování chce svůj čas. Takže tolik k těm zmíněným bodům. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Paní Galo, chtěla byste ještě něco říci? No já jsem chtěla jenom poděkovat kolegyním a kolegům za jejich příspěvky, za to, že skutečně ten text promysleli a je to velmi příjemné takto pracovat. Takže já vám děkuji za váš zájem a také za vaše příspěvky. Děkuji a tím se dostáváme k dalšímu pořadu na eh, k bodu pořadu jednání. Ehm, dvě témata byla vypuštěna nebo odložena. Takže online hazardní hry na vnitřním trhu. Pan Boris je zpravodajem. Prosím, máte slovo. Děkuji vám. Je to velice důležité stanovisko, které se dotýká velmi citlivé oblasti, a sice online hazardních her a e, takzvaných e, domů o výsledcích match fixing, takže to je téma, které musíme řešit opravdu velmi citlivě. Já ve svém stanovisku uvádím, že souhlasíme s Evropskou komisí s tím, že hodlá zaručit taková pravidla pro všechny spotřebitele, které omezí e, riziko závislosti na hazardních hrách. Online hazardní hry musí být e, regulovány takovým způsobem, aby zde platila veškerá kritéria transparentnosti a aby byla zohledněna. Protože zde jde o zásadní problém a v podstatě my souhlasíme se všemi nebo s většinou návrhů, které Evropská komise v této věci předkládá. Já bych rád uvedl, že my zde máme takové, takovou dvojí právní úpravu. Online hazardní hry jsou hospodářskou aktivitou a podléhají tedy e, regulím vnitřního trhu. Jde o svobodu usazování a svobodu poskytování služeb, volný pohyb služeb. Zároveň je zde celá řada detailních e, nařízení a legislativních právních úprav v jednotlivých členských státech, které mají určité kompetence v souvislosti s jejich online trhem s hazardními hrami. A my bychom chtěli v této oblasti docílit toho, aby členské státy nadále měly tyto svoje kompetence v souvislosti s poskytováním licencí poskytovatelů. Tam by měly postupovat dle principu subsidiarity, ale měly by se zohlednit i pravidla Evropské unie. Zdůrazňujeme také ale, eh, jurisdikci eh, soudního dvora, která se týká vnitrostátních systémů A také otázka prvků vnitřního trhu. To znamená, rozhodnutí soudního dvora jsou velmi důležitá v této věci. Jde zde o zásadu proporcionality, přiměřenost je důležitá a je důležité to, aby nebyly diskriminovány vnitrostátní systémy. Chceme, aby členské státy lépe spolupracovaly v té administrativně technické oblasti, přeshraniční oblasti, protože, jak dobře víme, tak online hazardní hry mají přeshraniční charakter. Je zde celá řada poskytovatelů těchto služeb z třetích zemí a proto potřebujeme posílit eh, spolupráci mezi jednotlivými vnitrostátními orgány a v otázce reakcí na problémy a i takové patologické jevy, jako je například praní špinavých peněz a podobně. Proto budeme zvláště zdůrazňovat význam spolupráce jednotlivých vnitrostátních orgánů. A další důležitá věc, která je důležitá z právnického pohledu, Z médií se dozvídáme celou řadu e, informací o manipulacích při výsledcích různých sportovních utkání a podobně. Není to pouze evropský problém, je to problém celosvětový. A přejeme si, aby Evropská komise a členské státy Eh, vyšetřili tento problém, aby se zabývali otázkou, nakolik je možné stanovit na úrovni EU nějaké minimální eh, předpisy, jak by se mm, tento trestný čin manipulace s výsledky eh, měl popsat. To bylo také jeden z cílů polského předsednictví, vyřešit tento problém. Šlo o to vypracovat Eh, jakousi specifickou definici eh, trestného činu v oblasti sportu. A otázka zní, jak by v této oblasti měly vypadat sankce. sankce. Měli bychom vyzvat Evropskou komisi k tomu, aby nám v této problematice předložila analýzu ve věci jednotné definice jednotných sankcí. Myslím si, že to by mohl být jeden z nástrojů, které by působily proti těmto manipulacím nebo dohodám, protože to je něco, co sport ničí. A poslední otázka. To je uznávání práv sportovních organizací k určitým sportovním utkáním. Organizátoři by zde měli mít různá práva týkající se organizování utkání. Takový model už například existuje ve Francii a je velmi úspěšný a proto bychom rádi vyzvali komisi a členské státy, aby zkoumaly jednotlivé obchodní i právnické modely v této věci, tak aby prostředky, které jsou výnosy ze sázek, eh, dostávaly opět sportovní organizace. Organizátoři sportovních eh, aktivit by měly mít k dispozici prostředky tak, aby také mohly bojovat proti dohodám o výsledcích sportovních utkání. Já si myslím, že ten francouzský model je takový dobrý příklad, o kterém bychom měli dále diskutovat, tak aby vznikly nové modely a takové modely, které by zohlednily ta dobrá řešení, která už mají ve Francii. Další návrhy předložím formou pozměňovacích návrhů, protože nyní už na to nebyl prostor, ale toto stanovisko je opravdu stanovisko, které hraje důležitou roli v oblasti online hazardních her. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám. Paní kolegyně od Castel. Já bych chtěla poděkovat panu Borisovi za předložený návrh. My víme, že online hazardní hry se odehrávají na digitálním trhu, kde nejsou žádné překážky ani hranice a právě proto musíme vytvořit transevropský rámec a tak bojovat například proti podvodům a také praní špinavých peněz. Pan Boris také hovořil zde o komunitárním právu a také o juridiku judikatuře. A já se domnívám, že již judikaturu máme a členské státy mohou zde v této oblasti zasáhnout ale e, zde zde zasáhnout například z hlediska ochrany spotřebitele. Potom tak když bylo předloženo 20 stížností a, 20, a další případy zde existují pro porušení smluv a komise se těmito případy již zabývá. Efektivní prosazování znamená, že veškerá řízení musí být dotažena do konce a také musí potom eh, být zdůvodněny jednotlivé případy. A komise musí také tlačit na komisi, aby jednotlivé případy a řízení byla uzavřena. Ještě další bod chci zmínit v rámci svých pozňovacích návrhů. Je třeba zabezpečit především ochranu spotřebitelů. Komise ve svém sdělení nejde dostatečně do hloubky a myslím si, že my musíme mít vyvážený rámec, tak aby byli chráněni spotřebitelé. Musíme také zvažovat, zdali například směrnice nebo doporučení by mohly zaručovat minimální standardy. A já také souhlasím eh, s panem Borisovem, který hovořil o nutnosti další spolupráce. Ve sdělení komise také hovoří o tom, že by měly být vytvářeny pracovní skupiny sestávající se se zástupci členských států a tato expertní skupina také musí spolupracovat s aktéry příslušného odvětví. To znamená, to jsou zástupci právě této oblasti a Ehm, je třeba tímto způsobem vytvořit společné minimální standardy. Já se těším na další spolupráci s kolegy v této otázce. Děkuji vám. Děkuji vám. Já sama bych si také ráda vzala slovo. Myslím si, že tu hovoříme o určitě určitém odvětví, kde existují různé problémy, závislost praní špinavých peněz, pak eh, v podstatě eh, je tu v otázce obrovská masa peněz a je třeba vědět, kam přesně ty výnosy směřují, protože prozatím neexistuje řádná kontrola, takže já Eh, bych si přála, aby tento sektor byl opravdu regulován, protože to nemůže být prostředí bez nějakého práva. Eh, můžeme tu učinit odkaz na princip subsidiarity ehm, v případě těch hazardních her, ale řekněme ne těch online, těch dalších. Co se týče těch online hazardních her, tady si myslíme, že potřebujeme harmonizovanou legislativu. A neměli bychom ponechat na členských státech, aby rozhodovali o, jejich, eh, o těchto kritériích a stanovovali nebo uplatňovali pouhá minima, protože pak by si každý členský stát uplatnil jen to, co je v souladu s jejich zájmy a někteří operátoři by si pak mezi eh, jinými vybírali právě ty, kteřím budou vyhovovat. Takže musíme se zamyslet také nad řádným systémem licencí pro ty hazardní hry online. A to je možné pak aplikovat také na ty mimoevropské operátory, kteří si přejí působit na našem území. Tímto způsobem pak budeme mít opravdový ochranný systém pro hráče aby bylo možné zabránit eh, některým způsobům zneužívání. Eh, víme, že existují i určité sázky, které v podstatě ne, je, nemůžou být realizovány takže mm, tam je třeba vymezit e, oblast působnosti. A to samé se nyní vztahuje také i nad řízením těch získů. Velice často se tu jedná o určitá pravidla, a, ale někdy ty zisky ještě překračují rozsah uvedený v těch pravidlech. My si přejeme, aby zde na území EU existovala určitá etika, určitá morálka a abychom zajistili řádná pravidla hry pro všechny operátory, jak ty evropské, tak ty neevropské. Myslím si, Zazněly tu praktiky různých zemí, zazněla tu i ta zmínka Francie. A, samozřejmě by to mělo jít ve prospěch uživatelů. Nicméně v konečném důsledku bychom měli zabránit tomu, aby se to vlastně nějak vyživovaly určité praxe, jako v případě těch sportovních sázek, které budou nekalé. A já si myslím, že v době, kdy tu máme potíže s vytvořením nějakého fondu na podporu mládeže, na podporu zaměstnanosti a začlenění mladých, tak proč bychom se tady nemohli zamyslet nad tím, že by část eh, těch zisků z hazardní her online by neměly být nasměřovány právě na nějaký fond, který by sloužil eh, právě na podporu zaměstnanosti mladých a začlenění mladých. To by byl rozhodně podle mého názoru dobrý cíl. A ještě se obracím na členy eh, výboru, zda se někdo další hlásí o slovo. Pokud ne, tak bych předala slovo eh, panu zpravodaji, aby eh, to uzavřel. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych rád poděkoval kolegům za jejich připomínky. Souhlasím s tím, co tu zaznělo ohledně ochrany spotřebitele. Na jednu stranu těch nezletilých, na druhou stranu těch, kteří se mohou potýkat s problémem závislosti na hrech. Tady členské státy samozřejmě musí něco udělat, v neideálním případě s jednotným postupem. Co se týče těch rozdílů mezi zeměmi a specifikacemi mezi jednotlivými zeměmi. Samozřejmě každá země obhajuje svůj model, svůj trh, máme tu různé praxe. Například na Maltě tato odvětví je velice liberalizováno. Existuje tam rozsáhlý trh se hrami, se hrami online. V Polsku zase tyto hry jsou zakázány, to znamená, že velice těžko tu můžeme nyní hovořit o nějaké harmonizaci, o nějakém sjednocení pravidel. Také proto, že v případě um, her online vlastně internet nezná žádné hranice, takže těžko Evropská unie bude se bránit takovým nelegálním nabídkám z e, území mimo EU, které nemají licenci. Takže bych navrhoval takové postupné uh, Eh, kroky, to znamená v první řadě posílit spolupráci mezi členskými státy, aby eh, se ochránili zejména evropští spotřebitelé a myslím si, že tato debata by se měla dotknout také otázky, jak regulovat samotný internet, protože mnohé členské státy Ehm, to nedokázali, zablokovali několik nelegálních stránek, ovšem spotřebitelé, uživatelé se nakonec dopracovali na ty stránky přes jiné portály, to znamená, že to je jasná potřeba celou tu debatu ještě prohloubit. A podle mého názoru se musíme zamyslet nad otázkou ochrany spotřebitele a také nad eh, správními orgány, regulátory a na tom, jak prakticky bude vypadat ta spolupráce, jak se budou vyměňovat informace a ty správné postupy, to zatím neprobíhá. A v této oblasti se ještě je možné obrovským způsobem pokročit. Ještě jednou zmíním ten francouzský systém, a kontext ve věci těch sportovních sázek. Ano, to je dobrá praxe, protože v podstatě část těch zisků sportovních sázek se zase vrací do sportovního odvětví, eh, do oblasti investice pro mladé, do různých eh, kampaní, což eh, je opravdu Eh, viditelné a souhlasím s tím, co řekla paní předsedkyně. Ty zisky, které v některých členských státech jsou opravdu podstatné, by mohly být zpětně investovány do oblasti vzdělávání, do ochrany mladých eh, před těmito druhy nebezpečí. Já jsem vzal v potaz všechny eh, připomínky, vyčkám na vaše eventuální návrhy a pak samozřejmě budeme projednávat návrhy a ještě jednou chci všem poděkovat a vyčkám tedy, až eh, mi předložíte pozměňovací návrhy. Děkuji vám. Děkuji. Ještě chci připomenout, že lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 27. března poledne. Hlasování je naplánováno na 24. dubna. A nyní poslední bod našeho pořadu jednání a tím je program Unie na podporu zvláštních činností v oblasti účetního výkaznictví a auditu pro období 2014 až 2020. Spravodajem je pan Stojanov. Máte slovo. Благодаря, госпожо председател. Става дума за един доста про... Děkuji, пане předsed... пани předsedkyně. Tato zpráva je velice přímá a jasná. Je to zpráva, kterou předložila komise a jde zde o to, abychom podpořili finančně určité auditorní subjekty. Takovéto financování má být k dispozici pro léta 2014 až 2020 58 milionů má být dáno k dispozici, tak aby se vyvíjely standardy v oblasti účetnictví a výkaznictví. Zpráva je velice strá, krátká a konzistentní a pro nás je tady nejzajímavější část týkající se aktů v přenesené pravomosti a že také eh, Rada a parlament mají možnost proti těmto aktům přenesené pravomoci protestovat. Já zde předložím pozměňovací návrh, který bude v souladu s naší dosavadní praxí v souvislosti s aktiv přenesené pravomoci a také e, v souvislosti s hlutami. Pak je tady ještě jedna zajímavá záležitost, která nespadá do naší působnosti. Zde podle návrhu budou tři příjemci, kteří budou finančně podpořeni. Domnívám se, že to je velice zvláštní přístup, protože se zdá, že komise navrhuje, že kdo přesně dosáhne na částku téměř ve výši 60 milionů euro. To je značná částka, proto bych chtěl od komise se dozvědět další vysvětlení. Takže mě by zajímalo, proč se komise rozhodla pro tento přístup, proč neposkytla tuto částku nyní a proč nevybírá, nevybere subjekty později. Já se domnívám, že omezit příjemce pouze na tyto organizace hned od počátku eh, dělá z tohoto návrhu návrh netransparentní. Já prostě nerozumím tomu, proč mají být podpořeny právě tyto tři subjekty. Možná, že komise by mohla říci, že my podpoříme, budeme financovat tři subjekty a uspořádáme jisté výběrové řízení. Já prostě nechápu, jak je možné mít přímo určené tyto příjemce hned od počátku. Já budu hovořit Já budu stručná, jenom se chci připojit, protože já také nechápu, proč by to měly být zrovna tyto tři organizace a také bych byla radši, kdyby tam byl širší výběr. Chce komise zareagovat na tuto otázku? Alors, euh, effectivement, on a, on a explicitement... Ano, máte pravdu. Změnili jsme ty tři a ty první dvě, VFRS a EFRAG a JSP, to je třetí. Takže to je organizace, která se zabývá globalizací nebo harmonizací těchto globálních standardů výkaznictví. V roce 2002 komise přijala eh, ten postup e RS, kde byly definovány ty postupy výkaznictví. To znamená, že B to je ta instance, která zde stanovuje normy. A toto ustanovení týkající se IFRS jsou stále ještě prioritní. Protože existují také globální závazky v rámci EG20, IFRS, případně dalších. Dávat tedy přednost těmto standardům. To je naprosto jasné. To je jasně uvedeno v daném nařízení. IASB to je soukromá instance, která musí být financována a sice těmi, to státy, těmi státy, které skutečně aplikují pravidla IFRS. A Evropská unie je eh, významným činovníkem, který aplikuje tyto normy, celosvětově tyto normy aplikuje na stovka zemí. A toto má tady danou situaci ještě více upravit. Potom je zde téma EFRAG, to je mezinárodní nezisková organizace, která je financována z 50% Evropskou unii a z 50% ze soukromých eh, zdrojů. Je to poradenský orgán Evropské unie. A FRAG má za úkol eh, podat komisi stanovisko týkající se Eh, prostředků, které byly vydělány, vykázány prostřednictvím RSB, takže tak, aby mohla EU působit na zavedení, případně aplikování norem, které jsou v našem zájmu. Takže to je velice důležité opatření. Jehož dopad je významný. Na druhou stranu komise nemá sama prostředky to udělat e, přímo a proto právě zde máme EFRAG. A jakmile IASB publikuje příslušné normy, které komise potom mm, poskytne k schválení členským státům, potřebujeme stanovisko EFRAG Eh, normám, které publikuje IASB. A přeskoumá je. A zda jsou, přeskoumá je z toho hlediska, zda jsou v souladu s našimi požadavky a zájmy ABOB, PIOB, to je gremium, které zkoumá normy výkaznictví eh, a, auditu a stará se o to, aby byly opravdu vydávány a realizovány v obecném zájmu. Co se týče eh, první organizace čerpající IASB, když chceme aplikovat pravidla IFRS, tak potřebujeme nadále IASB. Co se týče toho druhého příjemce EFRAG, tam možná situace ještě bude trochu v pohybu. To tedy znamená, že tu máme celý ten správní aparát EFRAGu, který byl analyzován. Eh, byl zahájen vznik studie, pan komisař Barnier k tomu dnes také eh, vydal prohlášení, byl jmenován Clifford eh, který má potom vydat doporučení v dané věci, kterou potom představí pan Barnier. Je zde celá řada organizací, to, tedy to bylo k EFRAGu, pak jsou zde také zástupci organizací pro audit nebo vlastních společností, které by možná mohly připadat v úvahu. Tolik tedy jako odpověď na vaši otázku. Dovedu si tedy představit, že v relativně blízké budoucnosti ta otázka EFRAK jako e, třetí společnost by mohla být nadnesena. Děkuji, pane Stojanové. Chcete na to ještě zareagovat? A nebo už e, říct svůj závěr? Ano, to eh, bylo velice podrobné, mm, podrobný popis těch eh, tří příjemců a do značné míry to ale nepatří k tomu hlavnímu tématu, na které bychom se měli soustředit. Já už mám pozvánku od EFRAGu, měl bych se setkat s jejich zástupcem zítra, to znamená, očekávám, že obdržím více informací o jejich organizaci a myslím si, že bude užitečné dozvědět se více o těchto orgánech. A chtěl bych tedy na základě toho pak předložit doporučení řídícímu výboru. E, myslím si, že e, záměr tohoto, této zprávy je velice jednoduchý, vylepšit to nařízení. Já ich wollte nur já jsem chtěla ještě z politického hlediska říci, že je krásné podporovat tyto organizace, ale politicky je také důležité, abychom také získali, převedli naše evropské organizace do eh, boards e IAS, což je potom to eh, americká forma účetnictví a výkaznictví jestliže financování těchto společností tuto situaci změní, tak si myslím, že to je pozitivní trend. My máme pouze jednoho zástupce z Německa a z Francie, ostatní jsou Britové a to je nevýhoda pro naše evropské účetnictví a výkaznictví. Merci. Euh, plus... Děkuji. Nikdo další to nežádá o slovo. To znamená, ráda bych nyní uzavřela to dnešní zasedání výboru. Ještě lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů. Pan zpravodaj to nebude odkládat. To znamená, budeme se věnovat na příštím zasedání a lhuta pro pozměňovací návrhy 8. května. Zítra máme společné zasedání výboru Jury a e, výboru pro e, práva žen. Bude to zítra odpoledne. Hm, bude to v zasedací místnosti A1G1. A následně po tom včerejším slyšení by mělo proběhnout také další veřejné slyšení. Ne, paní předsedkyně se omlouvá k tomu. E, došlo včera a stejně tak i zasedání koordinátoru, takže toto vše se již e, zrealizovalo. To znamená, příští zasedání proběhne 24. E,